Pracujeme ze všech sil a doufáme, že se nám podaří zodpovědět všechny dotazy za posledních pět let, které jsme od občanů obdrželi. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně. A nyní. Nikdo zde u nás nemá v Evropském parlamentu většinu, menšinu, zde se to samozřejmě podle jednotlivých zpráv liší, každá zpráva získá jinou většinu či menšinu. My samozřejmě ještě nevíme, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, ovšem je důležité, abychom v této spolupráci, v tomto duchu naší dobré spolupráce pokračovali. A nyní končíme eh, rozpravu k tomuto bodu a hlasovat budeme v poledne. Dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Dalším bodem je zpráva pana Panajatova. Je to návrh směrnice u baterií a akumulátorů, které obsahují kadmium. Zpravodaj má slovo na čtyři minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové. Po dlouhých jednáních mezi Evropským parlamentem, radou a komisí jsme nakonec dospěli k ambicióznímu, ale realistickému kompromisu u směrnice, která se týká baterií a akumulátorů, které obsahují kadmium v pešňurově elektrických nástrojích. Rád bych zdůraznil dvě důležité záležitosti, které se týkají konečné dohody, která byla dosažena. Na jednáních trialogu jsme se dohodli na linii, která je akceptovatelná pro všechny. Je to kompromis, kterým hovoříme o výjimce těchto baterií ve šňůrově elektrických nástrojích, která by měla vypršet 31.12.2016. Jsem přesvědčen o tom, že opatření v rámci tohoto prvního čtení, této dohody v prvním čtení, o kterém budeme hlasovat dneska, zlepší stávající legislativu tím, že překonáme jakékoliv ještě mezery, které v té směrnici byly to ustanovení by měla umožnit nenákladný přechod pro všechny v tom hodnotovém řetězci, abychom zároveň zajistili ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Jsem přesvědčen o tom, že ta konečná dohoda, které jsme dosáhli, vysílá velice jasný a velice silný signál, který se týká zákazu kadmia. Druhý velice důležitý aspekt návrhu Evropského parlamentu se týká tutě a jeho zahrnutí do stávající rozpravy o bateriích, to znamená všech baterií, které by mohly obsahovat rtuť. Jsem nesmírně rád, že mý kolegové z výboru Envy podpořili plně můj návrh. Baterie, tyto články z rtutí budou od roku 2015 zakázány na trhu. A to je veliký krok správným směrem, který zabrání asi pěti tonám rtuči a uvolnění rtuti do životního prostředí, do prostředí v rámci Evropské unie. Na závěr jsem přesvědčen o tom, že se nám povedlo dosáhnout pozitivního, ambiciózního textu ohledně směrnice u baterií a akumulátoru. Umožní to Evropě inovovat, využívat nové technologie, nové materiály a recyklovat. Umožní to zároveň vysládat velice silný, jasný signál, pokud jde o kadmium a rtuť a eliminaci odstranění těchto toxických materiálů z životního prostředí. Na závěr dovolte, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům, protože bez jejich přispění a ohromné, ohromného nasazení jsme tuto práci někdy nemohli ukončit. Paní Sofia Kukovič, pan Karl Schluter, Dan Jorgensen, Miroslav Ouský a Jiří Maštálka. Rád bych jim poděkoval za úžasnou spolupráci Zároveň bych rád požádal všechny kolegy a kolegyně, aby podpořili tuto dohodu, kterou, dos, kterou jsme dosáhli mezi parlamentem, radou a Evropskou komisí. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane kolego. E, teď dávám slovo panu komisaři, prosím. Děkuji vám, pane předsedo vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu. V první řadě bych chtěl poděkovat a poblahopřát panu eh, zpravodaji profesoru Panajotovi a jeho kolegům a spoluzpravodajům za velmi důkladnou práci na tomto návrhu komise eh, týkající se zákazu kadmia v bateriích určených do bezšňurových nástrojů. Eh, v tomto návrhu Komise vítá otázky zákazu rtuti v knoflíkových bateriích a vítá také pokrok e, v oblasti výměných bateriích v elektrických nástrojích. Je to prospěšné pro životní prostředí i lidské zdraví. Zákaz kadmia a rtuti jsou důležité kroky na dlouhé cestě za netoxickým prostředím, e, které Rada a parlament podpořili v rámci sedmého environmentálního programu. Eh, jsou to kroky, které podpoří inovaci na cestě za bezpečnějšími alternativami. Eh, ustanovení o výměnosti baterií pomůže zlepšit design eh, produktů, sníží se objem odpadního materiálu, zvýší se možnosti recyklace a e, opětovného použití. Komise jasně řekla, že e, co do obsahu tento výsledek podporujeme. U některých procedurálních otázek jsou e, do návrhu komise zavedeny změny v prvním čtení, které si vyžadují tři sdělení. To se týká Jednak tedy té klauzule o e, žádném názoru. E, týká se to povinné konzultace stran při přípravě aktů v přenesené pravomoci a týká se to publikace konsolidované verze této směrnice. Úplný text těchto deklarací předáme plenárnímu zasedání pro zahrnutí do zápisu. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane komisaři. E, za EPP teď promluví kolegyně Mazej Kukovič. Dvě, dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, milí kolegové, milé kolegyně. Změna v rámci směrnice, která se týká baterií, přináší mnoho zlepšení pro životní prostředí, veřejné zdraví i koncové uživatele a zároveň přináší přidanou hodnotu pro inovační odvětví skutečně víme, kolik našich životů záleží vlastně, do jaké míry záleží na baterii. Vlastně je to zdroj energie, kterou nevidíme. Baterie nám umožňují těšit se z moderních výdobytků života, technologické Technologický pokrok většinou znamená bezšňůrové nástroje, ovšem na druhé straně to může mít negativní dopad na naše zdraví. Evropská komise byla vyzvána aby revidovala a obnovila tuto stávající směrnici, protože došlo v mezidobí k technologickému pokroku, novým poznatkům, které jsme získali v oblasti dopadu na životní prostředí u těchto látek. Komise navrhuje zákaz nikl-kadmiových eh, baterií u těchto bešňurových nástrojů 16 milionů Takových bešňurových nástrojů se prodává každoročně, ovšem pouze 40 40 těchto, bešňůrových, těchto elektrických nástrojů jsou bešňůrovými nástroji. Kadmium má negativní dopad na lidské zdraví a zároveň se může dostat do životního prostředí, protože lidé prostě netřídí dostatečným způsobem tento, tyto odpadní baterie. A my jsme díky našemu návrhu ve Evropském parlamentu vylepšili tento návrh, po dlouhých jednáních jsme to podpořili a tím poskytneme ochranu pro naše občany a zároveň přechodné období pro jednotlivá odvětví, tak aby zachovali pracovní místa a přizpůsobili se nové situaci. Nikol kadmiové baterie ve šňurově elektrický nástroj se nachází téměř v každé domácnosti. Bylo dokázáno, že většina, většina celého odvětví vyrábí již baterie s novým materiály, litiové baterie. To znamená, že tento přechod bude jednodušší. To platí pro malá a středně velké podniky. Nová směrnice přichází se zákazem knoflíkových článků, které jsou nebezpečné například v dětských hračkách. Další důležitá změna se dotýká toho, že budeme schopni že tyto baterie budou výjimatelné, koncový uživatel je bude moci vyměnit. Ráda bych poděkovala panu profesoru Panajotovi díky jeho technickým zkušenostem. V těchto nových materiálech jsme rovněž dosáhli vylepšení tohoto textu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za socialisty vystoupí paní Sarbu. 1,5 minuty. Mulțumesc. Direktiva din 2006 privind... Děkuji mnohokrát směrnice 2006 týkající se knoflíkových eh, baterií obsahující kadmio, nikl, až na některé výjimky eh, představují, nepředstavují, představují vážné riziko nejenom pro životní prostředí, ale také pro zdraví, protože způsobují kardiovaskulární onemocnění. Používání je již omezeno na základě evropské legislativy a díky psychologických a psychologickým a fyziologickým velice známým účilům. To znamená, se ví dávno, i žertuť ohrožuje jak životní prostředí, tak zdraví obyvatel. Zdraví obyvatelstva a ochrana prostředí se často dostává do konfliktu s průmyslem, ale také s potřebami občanů, eh, kteří eh, chtějí mít určité své výhody, ale lze tedy, je tedy nutno najít určitou rovnováhu. Eh, toxická substance substance v produktech, které se užívají eh, při uklidových pracech, jsou poměrně vítané, protože redukují toxický efekt týkající se zdraví a zároveň se dodává odvaha pro nacházení nových technologií, inovativních technologií, abychom měli produkty, které budou eh, méně zatěžovat životní prostředí, ale snažíme se samozřejmě snižovat znečištění a zvyšovat podmínky pro zdraví obyvatel. Komise a návrh parlamentu v tom v návrhu týkající se elektrických nástrojů v domácnosti a uklidových nástrojů se snaží omezovat tyto eh, eh, knoflíkové baterie. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Eh, za zelené pan Schlitter, máte minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Kadmium to jsou skutečně nejhorší těžké kovy, kterým jsou občané vystavováni. A konečně, konečně v roce 2006 se podařilo eh, eh, dokázat absolutního zákazu v knoflíkových bateriích. To může fungovat poměrně rychle, mělo by to být možné a do konce roku 2016 bychom už nemuseli mít tuto zbytečnou výjimku pro knoflíkové články. A chtěl bych také poděkovat panu Panajotovi za jeho výbornou práci v souvislosti s touto směrnicí. A podařilo se nám společně dosáhnout tohoto výsledku a já jsem hrdý na to, že konečně to, co se nám nepodařilo naposledy, jsme mohli uskutečnit nyní a sice, že se budou baterie odevzdávat a že se budou moci vyměňovat. Například, když u Apple nebo u Samsungu chcete vyměnit baterie, je to velice obtížné. Musí tady existovat hospodářská soutěž, musí být možné vyměňovat baterii, aby se daly používat recyklovatelné produkty. Ale již v roce 2009 by se bývalo dalo označovat ty baterie na jedno použití. Protože když si kupujeme baterie, je na nich označeno, kolik obsahují energie a tak dále a tak dále, ale mělo by být jasně také označeno, například když se tankuje benzín do auta, je třeba vidět, jak dlouho se tím dá jedet. Děkuji, slovo má pan Nicholson za ECR, máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vítám závěrečnou dohodu o této směrnici o bateriích, ale upřednostňoval bych delší transitní období pro e, vyčlenění kambia, kadmia. Konec roku 2016 je přijatelný vzhledem k stávající e, dohodě, ale e, je nutné zajistit, aby všechny skladové zásoby mohly být prodávány, dokud nebudou vyprodané. To je důležité zejména pro malé a středně velké podniky, které by jinak byly tímto drakonickým krokem e, velmi razantně zasaženy. Rozhodnutí zakázat, zakázat rtuť v knoflíkových bateriích eh, představuje krok eh, směrem za plněním úmluvy OSN o zakázání všech forem rtuti do roku 2020. Opět je potřeba zajistit, aby bylo možné doprodat zásoby, což zároveň firmám umožní přizpůsobit se novým pravidlům zakazujícím rtuťové baterie. To je výjimka velmi rozumná, já ji podporuji. Text z třístraného jednání je velmi dobře vyvážený, já ho tímto chci podpořit. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Nikolsné. Jako další má slovo pan Paška. Máte za EFD, máte jednu minutu. Děkuji, Děkuji vám. vám, pane předsedo. Vážený mm, Pane komisaři, všichni si uvědomují, že výroba a používání baterií, které obsahují kadmium, je z hlediska jejich negativního vlivu na životní prostředí problém. Kadmium z baterií může při nevhodném zacházení se dostat do lidského organismu a e, působit toxicky a tudíž způsobit vážná poškození. Proto je absolutně nezbytné podporovat vhodný systém sběru a recyklace lze dosáhnout až 100% recyklace kadmia z přenosných baterií a akumulátorů. Náhradou za niklokadmiovou technologii může být mohou být litiové baterie, které jsou ovšem dražší a v zemí s nižší kupní sílou obyvatel jsou méně žádané. Návrh komise na ukončení používání kadmiových baterií v Evropě do konce roku 2015 je tedy administrativním opatřením, které směřuje na k ochraně životního prostředí a povzuzování nových technologií, které jsou technicky náročnější a dražší. Souhlasím s názorem pana zpravodaje, že lepší kompromis by byl termín ukončení podminování několikadmiových baterií do konce roku 2016 a možná i později. Děkuji vám. Děkujeme vám. Slovo má kolega Mirský. Máte jednu a půl minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi pečlivě jsem si přečetl návrh profesora Panajotova a musím s potěšením říci, že eh, s mým dobrým přítelem, panem profesorem Panajatovem, eh, jsme měli teď tu příležitost eh, dát hlavy dohromady nad velmi hezky sepsanou zprávou, která nám dává možnost ochránit statisíce lidí před vlivem rtuti a jiných toxických kovů. Velmi často kritizuji komisi za práci, kterou odvádí, nicméně dnes bych tento návrh rád přivítal. Když se dělá něco profesionálně, jsou výsledky hned vidět. Baterie obsahující škodlivé kovy, zejména rtuť, jsou nebezpečné a zákaz používání těchto prvků zajistí nám všem lepší zdraví. i naši voliči uvidí, že my zde v parlamentu odvádíme velmi dobrou práci. Vladko, jsem velmi pišný na práci, kterou děláš. Jsem velmi pišný na to, že mohu být tvým přítelem. Za naši frakci tuto práci Evropské komise a pana Panajotova podporuji. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Pan Misároš má slovo jako první. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodaji panu Panajotovi za úžasně odvedenou práci. 40 všech ručních nástrojů, přístrojů jsou bešňurovými nástroji, alespoň tak o tom hovoří statistiky za loňský rok. Většinou využívají nikl-kadmiové nebo nikl-metalové hydridové eh, baterie, které jsou opětovně nabíjetelné 70 z těchto jsou eh, litium ionové eh, baterie, zbytek nikl-kadmiové baterie. Nesmíme zapomínat na to, že ve střední a východní Evropě je ovšem tento poměr obrácený. To znamená, že nám bude trvat delší dobu, než odstraníme tyto baterie z bešňurových nástrojů. Kadmium je na seznamu nejtoxičtějších látek, je to látka nesmírně nebezpečná pro lidské zdraví. My totiž ani nevíme, jak dlouho může zůstat uložena v lidském těle. Měli bychom se zabývat i otázkou recyklace, opětovného použití baterií, dalšího využití kadmia. Existuje zde i pragmatické řešení, které by pomohlo i našim evropským podnikům, i našim spotřebitelům. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Obermajer má slovo. Bez mikrofonu. Stále ještě jsou na trhu produkty obsahující kadmium niklo, jsou to bezšňurové telefony, zdravotní přístroje. Kadmium je nesmírně nebezpečná látka, která škodí lidskému organismu. Je důležité, abychom tyto výrobky stáhli z trhu a hledali alternativy, jako například litium. Ovšem nejde pouze o baterie. Zemědělské podniky pracují například s hnojivy obsahující kadmium. To znamená, že takřka v každé potravině je tato jedovatá látka přítomna. Je tudíž nutno zvážit, jakým způsobem způsobem odstranit kadmium nejenom z přístrojů, ale také z našich potravin. Musíme podpořit výzkum právě v této oblasti hledání alternativ. Musíme zesíleně žádat bioprodukty. Děkuji mnohokrát. Sípen. Děkuji vám. Jako další paní McGuinness. Děkuji vám, pane předsedo. Vím o tom, že zem v parlamentu máme často návštěvníky a titul této rozpravy je poměrně nudný, nicméně dopad tohoto tématu je velmi důležitý i pro naše návštěvníky a pro naše občany obecně. Za irského předsednictví ministr Hogan um, pracoval velmi tvrdě právě na této dohodě, která zajistí e, jistotu pro průmysl, životní prostředí i veřejné zdraví v tom smyslu, že tyto velmi nebezpečné kovové prvky budou zcela eliminovány z konkrétních druhů baterií. Eh, včera jsem tu měla návštěvníky já a s velkým zájmem jsem si vyslechla jejich názory na Evropu a říkali, že pokud jde o likvidaci odpadu, tak eh, říkali, že iniciativy, které máme v Irsku, by se vůbec neodehrály bez Evropské unie a jejich směrnic. Stalo se to podobně, eh, po, pomalu, ale když Evropa o něčem rozhodne, tak to má také svůj efekt. A to je velmi důležité pro budoucí ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Vítám tuto zprávu, děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní kolegyně a za v uvozovkách irské předsednictví má slovo pan Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych zejména poděkovat panu zpravodaji, jednak za odvedenou práci, velmi dobrou práci v této oblasti. Asi to není to nejvíce eh, sexy téma, které tady máme, ale je to téma velmi důležité pro naše občany. A děkuji mu také za úžasná praktická vysvětlení toho, co se vlastně bude dít zejména v tom, že zdůraznil potřebu nenákladného přechodu, zdůraznil ochranu životního prostředí a lidského zdraví a zdůraznil také to, že pět tun rtuti unikne do životního prostředí každý rok a s tím je potřeba něco dělat. Díky jeho práci, díky práci výboru, se toto teď vyřeší. E, tady naši dva odborníci tady za mnou hovořili o elektrických nástrojích a o potřebě e, upgradeovat e, jejich vlastnosti co do baterií. Ale jedna věc, kterou bych já chtěl zdůraznit, je recyklace. Mnoho baterií se zkrátka vyhodí do koše, na skládku a dělají to i lidé, kteří jinak recyklují papír, sklo a všechno ostatní, ale neuvědomují si, že baterie je také nutné recyklovat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane kolego. A teď dostane slovo komisař Ševčevič. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Samozřejmě, pokud jde o aktualizaci této směrnice, vyzývám vás, abyste pracovali na jejím vylepšení, pokud jde o tuto směrnici, revidovanou směrnici v oblasti akumulátoru a baterie, která se snaží zlepšit dopad na životní prostředí, na lidské zdraví a samozřejmě, že bychom chtěli zlepšit i realizaci, prosazování. Paní McGuinness o tom řekla jasně, je to dobré pro občany, pro jejich zdraví, pro životní prostředí a zároveň to přináší jasnější obrázek i pro naše podnikatele, pro naše odvětví. Proto bych rád poděkoval za to, že jste podpořili tuto revizi směrnice. A pokud je o pana Šlitera a váš dotaz, rád by vás ujistil o tom, že Evropská komise pracuje na této problematice. Máme tam určité technické obtíže, pokud jde o uniformní označování, především u těch nedobítelných baterií. Já pracuji i s různými organizacemi pro normy, včetně Evropského úřadu pro normy, který nám pomáhá rovněž nalézt nejvhodnější způsob řešení této problematiky. Prozatím máme pocit, že nejlepším způsobem by bylo označování případ od případu. Ovšem, pracujeme na tom neustále a budeme vás samozřejmě rádi informovat o pokroku v této věci. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo pan zpravodaj, pan Panajotov. OK. Dobře. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo. Tazi direktiva i Dovolím si hovořit, říci několik slov ve své mateřštině, protože eh, jsem velice eh, dojat ti, celým tímto projednáváním. Veškerá práce, kterou jsme vykonali se všemi kolegy, ukázaly, že se zaobíráme velice významnou věcí a může se nám podařit lečeho dosáhnout. Již roky zápasíme o výsledek a nakonec jsme nalezli v tomto roce kompromis. Kompromis k němuž za níž si stojí jak komise, tak rada, tak i parlament. A to znamená, že se nám podařilo dosáhnout výsledku, který prospěje i zemím, které mají slabší kupní sílu. Jsem si naprosto jist tím, že i s ohledem na technologický vývoj v Evropě jsme učinili výrazný krok ku předu bez eh, pomoci stínových zpravodajů, bez kolegů, kteří se aktivně účastnili na vypracování tohoto výsledku, by se mi to bývalo nepodařilo. Děkuji vám všem velice srdečně. Rovněž bych vám rád poděkoval, pane zpravodaji, říká pan předseda. Tím končíme dnešní rozpravu. Hlasovat budeme v poledne. Čili uvidíme se za chviličku. Děkuji vám za účast na této rozpravě. Děkujeme panu komisaři i jeho kolegům a přeruší jednání.